Tak, dámy a pánové, zápis a přijaté texty ze zasedání z 24.6. jsou k dispozici, jsou proti tomu námitky? Není tomu tak, v tom případě je zápis schválen. Eh, pan Ferhoštad se hlásí k eh, jednacímu řádu. Poštovaný gospodine predsjedniče, želim vam se zahvaliti na riječima koje ste izrazili u naše ime. Děkuji. Děkuji za slova podpory, které jste právě pronesl. Ale chci také využít této příležitosti a jménem frakce ALD podle 62.1 chci navrhnout Snažíme se navrhnout jednotné usnesení o Srebrenici, proto navrhuji, abychom to udělali ve čtvrtek dopoledne, protože budeme mít dostatek času tím pádem a budeme moci schválit takovéto usnesení, kterým chceme připomenout památku obětí ve Srebrenici. A chceme také připomenout všechny oběti válek v bývalé Jugoslávii a chceme otevřít novou perspektivu pro eh, Balkán. Eh, tak, jak jste eh, ve stejném duchu, v jakém jste hovořil vy, pane předsedo, protože si také myslíme, že svět potřebuje takovéto usnesení našeho parlamentu. Já navrhuji, že se znovu k tomu budete moci vyjádřit, až budeme probírat eh, ten pořád jednání na tento díl, no, až dospějeme ke čtvrtku. Eh, paní Harms se hlásí k jednacímu řádu. Pane předsedo, vážení kolegové, tento týden eh, na základě debat vyplývajících se řeckého referenda se Eh, mnoho rozhodne a já si myslím, že Řecko a Evropská unie eh, dospěly k obtížné situaci. Jak se to mohlo stát? v Evropském, přičemž v Evropském parlamentu jsme opakovaně předtím varovali. Také se můžeme dočíst v našich dokumentech, že Martin Schulz už jako předseda frakce a později jako předseda v parlamentu se toto pokoušel, tomuto pokoušel předejít. Co je nyní správně a co je chybně? Podle mého názoru je nejdůležitější roli Evropského parlamentu, tedy komory, eh, kterou volí všichni občané v Evropě. Eh, je tedy naším úkolem nyní stavět mosty, které pomohou Evropskou unii vyvést této situaci. A musím vám říct, pane Šulci, a není to pro mě jednoduché toto vyslovit, poněvadž eh, já jsem eh, vkládal velké naděje v pátého předsedu Evropské unie. Já musím říct, že moje frakce měla pravdu v tom, že způsob, jakým jste zasahoval do řecké debaty, byla špatná, eh, chybná, nezodpovědná. Ne proto, že jste podpořil ano, nýbrž proto, že jste eh, přispěl eh, ke konfrontaci a nesprávné interpretaci, k níž dochází eh, v Řecku a jinde. A já zde chci říci, že se nehodíte proto, abyste za Evropský parlament v tomto akutním procesu sehrával aktivní roli. Já bych vás chtěla vyzvat, abyste se konečně držel zpět neboť škoda, kterou jste způsobil Evropskému parlamentu, je větší než užitek, jehož můžete ještě nyní dosáhnout. Ich nehme an, Frau Zimmer, Sie wollen sich zum gleichen Thema aus. Eh, paní Zimmer, vy se zřejmě chcete vyjádřit k stejnému tématu. Ano, je to tak. Ano, Minulý týden eh, Dimitris Papadopoulos jako místo předseda a já jako předsedkyně naší frakce jsme vám poslali dopis a protestovali jsme proti tomu, že jste počátkem minulého týdne aktivně jako předseda Evropského parlamentu vyvíjel vliv a intervenoval, zasahoval do referenda. Podle našeho názoru není možné, aby předseda Evropského parlamentu, jediné přímo volené instituce, se vměšoval tímto způsobem do demokratického postupu v členské zemi. Vy jste toto nedělal, když šlo o Skotsko, ani během referenda v Nizozemí, tenkrát jste ještě nebyl předsedou, ale ani při jiných podobných příležitostech jsme nezažili, eh, že bychom eh, od předsedy parlamentu zažili to, že oznámí, že bude e, vést kampaň, že se bude vměšovat. Zároveň řekne, že tato vláda skončila, že tato vláda musí být nahrazena vládou technokratickou a který e, zároveň je voleným předsedou a zároveň demagogem a manipulátorem. Já si myslím, že to s vaším úřadem nemá co dělat. Vy jste v tomto období a v minulém období zcela jasně vystupoval za to, aby Evropský parlament měl posílená práva, ale nikdy jste nebyl podpořen v tom, abyste si myslel, že vy jste z parlament, že je to tak, že my vás pověřujeme a ne, že si budete zastávat pozice a nebudete se nás ptát. Toto co jste provedl, to se nehodí pro předsedu. Každý národ má právo eh, v referendech rozhodovat o věcech, které jsou pro ně důležité a které se ho týkají. My zde musíme obhajovat demokracii a prostě není možné, aby v Evropské unii volič byl tím nejslabším článkem musí být možné debatovat o alternativních návrzích a také o nich hlasovat. Já vás e, vyzývám naléhavě, abyste přesně toto, e, tohoto se začal držet. Vy jste se pustil na jakousi cestu a prosím, teď se z ní vraťte. Meine Damen und Herren, jetzt natürlich Dámy a pánové, eh, teď se samozřejmě hlásí celá řada eh, lidí do diskuse. A to je obtížná situace, protože podle jednacího řádu eh, debaty k tomuto bodu, no samozřejmě nemohu je rušit, ale momentálně jsme tomu věnovali více času, než kolik náš jednací řád Eh, říká. Eh, poněkud se divím, pokud jde o eh, maďarskou vládu, tak parlament mě neustále tlačí, abych žádal, aby tam nější vláda odstoupila. No, ano, musíte si texty nejdříve přečíst, než začnete pokřikovat. Takže musíte se rozhodnout, dámy a pánové, jestli se do toho chcete pustit. Ano, pane Ferovstate? Já nemám problém, eh, pokud se týče debaty ve středu. Můžu to udělat teď? Eh, dobře, hned. Takže nyní nebo ve středu toto debatovat? My se dostaneme hned eh, k programu schůze, takže dám vám slovo. Chce se teď ještě někdo vyjádřit? Ne, dobře, děkuji vám. A ano, pan Pitela. Pane předsedo, když je někdo zvolen na, do funkce předsedy parlamenta, tak to neznamená, že už nemá právo promluvit. Já vám řeknu upřímně. Před několika měsíci jsem stál bok po boku Martina Šulce při příležitosti jednoho veřejného vystoupení. Při té příležitosti jsem vždy slyšel, že Martin Schulz vyjadřuje konstruktivní stanovisko. Vždy vyjadřoval, nebo vždy se vyjadřoval v duchu spolupráce, ve snaze najít řešení. A to se stalo mnohokrát. Eh, on vždy také vůči Řecku vyjadřoval solidaritu a snahu, aby se našlo řešení. Pokud je o mě, vzhledem k obzvláště složité situaci v historii evropských institucí, se domnívám, že bylo chybou najít eh, nebo nacházet terče a cíle, které nejsou dobrými terči a cíly. Snažme se naopak, aby Evropská unie a také eurozóna eh, se dostali ven z této oblasti turbulencí, snažme se udělat vše, co je v našich silách, abychom zachránili Řecko, udělat vše, co je v našich silách proto, aby řecká vláda dodržela své závazky a přitom hájila i nadále eh, také eh, ty hodnoty, jako je solidarita a další hodnoty Evropské unie. Bylo by zbytečné teď eh, se pouštět do osobnosti, která vždy ve svém předsednické funkci hájila prestiž Evropského parlamentu. Ich habe keine weiteren... Děkuji vám. K tomuto eh, bodu se nikdo další nehlásí.